vždycky podporovat to nejlepší v různých kulturách a to, co je škodlivé, eh, se snažit vymítit. Násilí není nikdy ospravedlitelné kulturou nebo náboženstvím. My nic nikomu nevnucujeme, ale snažíme se bránit univerzální hodnoty, které jsou zakotveny v chartě OSN. A měli bychom eh, to prosazovat velmi rezolutně. Měli bychom se také snažit eh, změnit kulturní postoj a podpořit všechny ty organizace, které eh, šíří osvětu a které bojují za posílení práv žen. A také bychom více měli spolupracovat eh, s odborníky ve zdravotnictví, ve vzdělávání, tak abychom zlepšili prevenci. A také bychom se měli naučit lépe identifikovat rizikové skupiny. Paní předsedkyně, já jsem se připojila k této kampani o zerové, nulové toleranci mrzačení ženských hlavních orgánů. Doufám, že i všichni ostatní tak učiní a že eh, to rozpěje do fáze akce. Děkuji vám, paní Koraco Bild, a nyní má slovo paní Gurmaj. Děkuji. paní pane komisaři, kolegové, navzdory tomu, že si stále více eh, svět uvědomuje, jaká je situace, tak ta čísla jsou šokující nejenom vně, ale také uvnitř Evropské unie. Je to nejenom hrubé porušení základních lidských práv žena dívek v mnoha ohledech, ale také je, to představuje výraznou uh, obavu, pokud je o ženské zdraví a uh, o uh, vůbec postavení žen. Je těžké tuto praxi řešit je potřeba lepší eh, vzdělávání a dialog se všemi zúčastněnými. Několik úspěšných program, programů, včetně ty, které byly nastartovány spolu s UNICEF, ukazují, že přístup založený na dialogu má povzbuzující výsledky, ale teď je potřeba prohloubit naše úsilí a eh, přivést, eh, převést to do širšího akčního plánu na boj proti násilí proti ženám. Ale protože nemáme dostatek eh, spolehlivých údajů, tak je dobré, že Institut pro rovnost eh, mezi eh, pohlavími začíná zabývat i touto problematikou. Musíme být opravdu nesmírně tvrdí vůči komukoliv, kdo chce nějakým způsobem využívat princip exteritoriality a chce exportovat tuto prax, praktiku do Evropské unie. Chci poděkovat panu komisaři Filemu, chci mu poděkovat za vynikající práci, kterou prokázal jakožto komisař. Jsem eh, ráda, že zpátky potřebujeme někoho, kdo je tak angažovaný jako on. Děkuji a nyní eh, paní Latford. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, jsem nesmírně potěšená, že se mohu připojit k této nadstranické diskuzi. Jsem také ráda, že jsme opustili tu nepřijatelnou eh, terminologii, kdy jsme hovořili o ženské obřízce, jako by to byla obřízce. Tohle je opravdu e, mučení e, dětí a dívek. A ty, tyto částky, které vypije, tedy údaje, které ukazují na to, že 65 tisíc dívek je vystaveno riziku ve Spojeném království, to je naprosto nepřijatelné. E, Eh, jak to můžeme vůbec jakkoliv tolerovat. A tisk ve Spojeném království nyní hlásí, že stíhání se tedy blíží v nejbližší době ve eh, Spojeném království, ale přitom už několik desetiletí je to trestný čin. Přitom zatím nebylo žádné úspěšné stíhání. A já jsem ráda, že, eh, že nyní vzniká síť žalobců napříč celou zemí, která se má touto otázkou eh, zabývat. Já myslím, že je pravda, že je na místě, abychom měli celoevropskou iniciativu o zvyšování eh, povědomí. Lynn eh, Featherstone například dal k dispozici 35 milionů liber mezinárodně. Na, nedávno byla v Burkině Faso a dnes v 11 dopoledne britského času bude twitterová kampaň na ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů. Připojte se, prosím. Paní Bauer, dvě a půl minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato diskuze ukazuje, že všichni eh, souhlasíme s tím, že ty tyto údaje jsou naprosto šokující. Bylo zmíněno, že více než 140 milionů eh, žen eh, celkem se stalo obětí tohoto postupu. Egypt, Etiopie, Somálsko, Sudan jsou hlavními zeměmi, kde je tato praxe rozšířena až mezi 98% ženské populace. V Nigerii, Keně, Togo, Senegalu je eh, to mezi 20 a 50 procenty. Není to však přítomno pouze v Africe. Dochází k tomu i e, v, část, v částech střední východu, Jemenu, Omanu, Iráku, Kurdist, Kurdistánu, Iráckém, mezi některými beduinskými ženami v Izraeli rovněž. Nedávné statistiky vydané UNICEFem, které analyzují údaje z 29 zemí v Africe, kde nejvíce převládá FGM, ukázaly, že 18, v 18 z těchto zemích jsou ve západní střední Africe, a je to v podstatě je tím postižena pětina dívek v celé subsaharské Africe. Vzhledem k tomu, že to většinou je prováděno na malých dívkách eh, do 15 let, ale často v mnohem ranějším věku, tak je třeba hovořit o dětských právech, eh, nejenom o ženských právech. V důsledku migračních toků přílivu uprchlíků to nyní praktikují také etnické menšinové populace v dalších částech světa, včetně Evropské unie. Jak bylo zmíněno, tak odhadem asi 500 tisíc dívek je vystaveno tomuto riziku v Evropské unii a je 10 členských států, kde existují specifické trestně, specifická trestně právní ustanovení. A ve všech členských státech eh, to lze stíhat jako trestný čin. Kromě toho všechny členské státy v rámci stíhání eh, FGM platí princip exteritoriality. Ve 13 členských státech eh, byla konstatovaná určitá míra existence té, té, tohoto postupu. Například 60 tisíc ve Francii, 65 tisíc ve Spojeném království. A navzdory stíhání této praktiky stále ke stíhání většinou nedochází na, na území Evropské unie. Proto potřebujeme lepší vynucování práva. Děkuji a slovo má paní Garcia Pérez. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mrzačení ženských pohlavních orgánů je forma násilí páchané na ženách a dívkách a proto znamená jasné porušení základních lidských práv. Je nez, bylo nezbytné, aby tento Evropský parlament se vyslovil k této otázce. Hovořili jsme o údajích 140 milionů žen a dívek, 500 tisíc v Evropě Eh, eh, Říkal se, že 17 tisíc dívek v mé zemi ve Španělsku je ohroženo zmrzačením pohlavních orgánů. A proto s uspokojením přijímáme strategii Evropské komise a chápeme, že je nejdůležitější přejít od slov k činům, aby se vyvinuly určité strategie pro prevenci a vymícení tohoto brutálního mrzačení žen. A ráda bych vyzdvihla nezbytnost školení lékařů a osvětu v oblasti vzdělávání veřejné instituce a organizace, které pracují v občanské společnosti, hraje také důležitou roli pro skoncování s touto brutální praktikou násilí, která nemá co dělat v 21. století. Předstírali někdo ospravedlňování této praktiky díky výmluvám no, kvůli respektování tradic a kultur, Tady je třeba dát základ tomu všemu v lidských právech a jejich obhajoby. Děkuji, nyní má slovo paní Hol, minuta 30. Paní předsedkyně, i já velmi vítám tuto iniciativu, zejména svých britských kolegů a britské ministrině pro rozvojovou pomoc. To je kampaň, která by měla být velmi viditelná jak v Británii, tak i v zahraničí. A chtěla bych vyzvat komisi a její službu pro vnější činnost, aby spolupracovala s čečenskými státy a přispěla penězi na rozumné místní projekty. Čím více pokroku dosáhneme v terénu, v místních komunitách, tím lépe. Je potřeba, aby tyto komunity sami přestoupili a prohlásili, že ukončili tyto praktiky. Kromě těchto projektů v terénu je ale také potřeba, abychom eh, působili na nejvyšší diplomatické úrovni. Měli bychom se snažit eh, eh, hovořit o tomto jevu například s Africkou unii. Příští měsíc tady v Bruselu koná společné parlamentní zasedání Evropské unie a Africké unie a komise by nám měla říci, co plánuje, aby této příležitosti vyučila, využila a jaké společné kroky bude chtít podniknout. Abychom konečně učinili pokrok k ukončení eh, tohoto jevu. A já souhlasím s tím, co bylo řečeno. Je to zneužívání dětí a musíme to eh, zastavit. Teď má slovo paní Matera na dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych chtěla podpořit eh, tuto prioritu Evropské komise, když hovoříme o mrzačení ženských pohlavních eh, orgánů, tak eh, to vlastně znamená násilí na ženách. Již před několika lety jsme eh, velkou většinou přijali zprávu o boji proti tomuto jevu, ale ještě pořád to podle mě nepředstavuje tak velkou prioritu v Evropské unii, jako by mělo. Je to urážka žen v Evropě, těch eh, více než 500, 500 eh, žen, které v Evropě utrpěly hm, zmrzačení pohlavních orgánů a je to urážka všech těch, které každou chvíli e, jsou mrzačeny, a to přesto, že Evropa je kolebkou lidských práv. Jsem ráda, že u nás v Itálii máme e, legislativu, která byla přijata v roce 2006, která zakazuje mrzačení ženských pohlavních orgánů. A podle níž je také potřeba pracovat na tom, abychom odradili co nejvíce jedinců od těchto praktik. Takže je potřeba využít ty nejsilnější nástroje, které máme k dispozici, což je hlavně prevence a osvěta. Jsem ráda, že 4 miliony euro eh, bylo v Itálii vyčleněno. A sice na informační kampaň která nemá nikoho vylučovat. Eh, dotýká se to například také rodičů migrantů. kterým by to eh, mělo zabránit, aby mrzačili své děti. Existuje také telefonní linka, na které je možné ohlásit eh, tyto případy. Evropská unie by měla přejmout konkrétní opatření, poučit se z příkladu dobré praxe a také podpořit usnesení OSN. Nečinnost Evropské unie je odsouzení hodná, je to věc, která je důležitá pro nás, pro všechny a já si myslím, že nejen pro ženy, ale i pro muže. Děkuji, teď má slovo paní Kostelo. Vzhledem k tomu, že dnes je Mezinárodní den pro odstranění mrzačení ženských uh, eh, hlavních orgánů. Je důležité, že o tom uh, mluvíme v parlamentu. Je to opravdu odporná uh, praktika. 140 milionů žen na celém světě tím trpělo 500 tisíc z nich, těch, kteří jsou vystaveni riziku v Evropské unii. Tři a půl tisíc žen v mé zemi bylo vystaveno této praktice. Velmi často uh, je to děláno na dětech, je to forma e, zneužívání dětí, která nese sebou celou řadu zdravotních a psychologických problémů. Akční pra- plán komise je dobrým eh, začátkem a já chválím všechny organizace jako NDFGM, které e, eh, ukončit FGM, tedy a, a, v kampaň a, Amnesty. Většina zemí nyní v Evropské unii zakázala FGM na svém území. E, bylo to díky práci e, jedné somálské ženy a i když legislativa je důležitá, tak potřebujeme také prevenci a změnit e, mentální nastavení, protože nelze to ospravedlnit na základě náboženství nebo kultury. A Měli jsme také usnesení OSN, které odsoudilo tuto praktiku, to podpořili všechny země v Africké unie, ale přitom v některých zeměch, zemích Eh, je stále tato praktika rozšířená více než 90%. Takže spolu s ESVČ je důležité, abyste eh, tuto praxi, eh, teda abyste, abyste povzbudili boj proti této praxi, aby se právě ženy, mladé dívky jako Ahmed vracely a šířily povědomí o této odporné praktice v zemích původu a vyzývám také všechny poslanci a poslankyně, aby podpořili petici v FGM. Děkuji. A nyní paní Moran Šartě. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, hovoříme tu o tématu, o kterém bychom eh, správně už vůbec neměli mít důvod hovořit, protože je to proti veškerým hodnotám, na kterých stojí Evropská unie. Například rovnosti občanů, rovnosti mezi muži a ženami, ochrana eh, práv ženy, naše vůle bojovat proti násilí na ženách. Já jsem neslyšela dnes ráno ani jediný projev, který by toto takto jasně řekl. Přitom máme chartu listinu základních práv, máme istambulskou umluvu proti násilí na ženách. Uvědomujeme si, kolik je těchto obětí mrzačení, kolik je těchto obětí, ani to přesně nevíme. Neboť eh, FGM eh, je neuvěřitelně krutý postup. Je to eh, skutečné ponižování žen, dívek i úplně malých holčiček, protože často se to dělá ve velmi útlem věku. Musíme se stoprocentně mobilizovat, mobilizovat proti tomu. Eh, ty holčičky jsou naprosto bezbrané. Jsou to sice praktiky, které vyplývají z určitého kulturního pozadí, ale jsou to, eh, ne, nejsou, jsou to barbarské praktiky. A eh, takto znetvořovat ženy, eh, takto na celý život, to je nepřijatelné, vede to k hygienickým problémům, které jsou pak příčinou smrti, děje se to přitom na našem území, děje se to mimo naše území, ale i když se to děje mimo naše území, tak to neznamená, že nejsme zodpovědní, že se nás to netýká. Týká se nás to. Je to hrubé porušení lidských eh, práv, je to útok na právo na zdraví, na bezpečnost, na fyzickou eh, integritu, na právo nebýt eh, předmětem mučení a krutého zacházení, nelidského a ponižujícího zacházení. Francie je jednou z prvních azylových zemí pro ženy, které se staly obětí eh, mrzačení ženských orgánů. Musíme mít eh, jasný zákon a právo, které je bude, bude chránit. Eh, musíme se s tím skutečně eh, poprat eh, a to se všemi, kterých se to týká, angažovat eh, v tom i chlapce, i muže a samozřejmě osvětová kampaň. Žádná tradice na světě nemůže být platným zdůvodněním tohoto barbarství. Takový musí být zákon, proto budu hlasovat i pro odstavec 4, který po nás žádá na evropské úrovni, abychom měli skutečnou legislativu v rámci tohoto hnutí proti mrozečení orgánu. Děkuji. A nyní pan Kašman. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni si tady zájemně blahopřejeme eh, k Mezinárodnímu dnu proti mrtvočení ženských pohlavních orgánů, ale já myslím, že na jakékoliv gratulace teď není správný okamžik. Každý den, každý rok by měl by být eh, takovým dnem. Já jsem tady 15 let a ještě pořád nedokážu uvěřit, že pořád o něčem podobném voláme a chceme, aby komise s tím něco udělala. Je to horizontální ehm, lidskoprávní záležitost, ale potřebujeme akční plán. A to ještě předtím, než skončí volební období. Lidská obřízka je ehm, uznávané porušování lidských práv na celém světě. A musíme ehm, k tomu přistupovat holisticky. To znamená, že ženy mají sexuální Eh, a reproduktivní práva a žádný muž a rozhodně žádný kněz nemůže rozhodovat, eh, jestli ženy tyto práva mít mě, mají nebo ne. Já jsem se setkal s oběťmi těchto mm, praktik a jsou šokující. A čísla, která známe, jsou hruzostrašná. Já vím, pane komisaři, že nás nasloucháte a musíme říci všem, kteří nechtějí poslouchat, že nemají na výběr, že s tím musí skončit. Ale potřebujeme více činů než slov a proto bych chtěl, aby všechny členské státy podepsali umluvu o násilí, o boji proti násilí na ženách. Děkuji vám, paní předsedkyně, a doufám, že už nikdy nebudeme muset o těchto věcech mluvit v příštím volebním období. Děkuji vám, pane Kašmene. Teď paní Kosta. Myslím, že jsme všichni přesvědčeni o tom, že je potřeba bojovat proti tomuto jevu na dvou úrovních. Na té, o které mluvil pan Cashman, a ta druhá se objevuje v našem usnesení, to tedy legislativa a sná o harmonizaci v celé EU prostřednictvím směrnice. V Evropě eh, se často chrání jenom nezletilí před těmito praktikami, ale v Itálii například je ten zákon mnohem přísnější. A potom jde o druhou úroveň, o tom také komise mluvila. Evropa musí vyslat velice silný signál například prostřednictvím bilaterálních dohod se třetími státy. Mělo by to být prostřednictvím naší strategie pro spolupráci se státy, zejména z Afriky. Ale to nestačí. I země, jako je Itálie, by měly mít kampaně, telefonní linky, a té práce v Evropě ještě hodně. A to proto, že tady žijí eh, komunity, které to berou jako jakýsi rituál zasvěcování do dospělého života. Je potřeba proti tomu bojovat už na školách, protože čistě jenom uh, eh, policijní práce nestačí. Děkuji. Pan Koferaty. Děkuji vám. Mrzačení ženských pohlavních orgánů je strašlivá forma násilí bachanem na ženám a dívkách, zejména na nezletilých. Eh, to je třeba vymítit se všemi možnými nástroji. Je třeba prohlubovat prevenci, ale to nestačí. Právě to také řekla kolegyně Silvia Kosta. Je třeba pracovat také v oblasti kultury. Samozřejmě nelze ospravedlnit tuto formu násilí, ale tady je třeba začít už ve škole. Evropská unie, když definuje politiku související s občany, musí zohlednit také pokuty a trest, aby byly ženy dostatečně chráněny. Musíme se postarat o to, aby věděli všichni, že se jedná o porušování lidských práv. Není důležité jenom trestně právné stíhání, ale také nepůsobnost v oblasti kultury. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisáři. Mm, není možné odvolávat se na kulturní a náboženskou tradici při obřízce eh, za hranicemi, ale i uvnitř Evropské unie. Odhaduje se, že pouze v Evropě 500 tisíc žen trpí fyzickými a psychickými důsledky po zmrzačení. Je mnoho tisíce dívek a žen ohroženo Mrzačování ženských pohlavních orgánů je jedna z nejstrašnějších forem násilí. Neexistují vůbec žádné zdravotní důvody pro odstraňování větší části ženského pohlavního orgánu, zejména za strašlivých nehygienických podmínek bez mm, umrtvení. Je to nelidské a porušuje to naše zásadní evropské hodnoty. Proto vítám iniciativy komise a její angažovanost v boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů. Je třeba, aby komise, že komise, je důležité, že komise zavedla nulovou toleranci, ale to musí také činit jednotlivé členské státy. Ráda bych řekla, že je třeba mít takovou legislativu, která umožní také prevenci platící v celé Evropě, protože i v Evropě dochází k mrzačení ženských pohlavních orgánů a musíme bojovat proti této strašlivé formě. Děkuji mnohokrát, paní pan Melcer. Děkuji vám, paní předsedkyně masovým přivandrovalectvím z zemí mimo Evropské unie máme co dočinění stále více smrzačením ženských pohlavních orgánů, které byly zavlečeny do Evropské unie. Doposud v zemích, kde tyto praktiky existují, se nedosáhlo žádného pokroku. Senzibilizace Eh, zdravotnických pracovníků, poradny, odpovídající vzdělávání, informovanost policie a justice by mohla jistě na pomoci. Jasné je, že mnoho migrantek eh, je obřezáváno, když navštíví zemi svého původu. A není možné, abychom to tolerovali, protože v těchto státech není mrzačení pohlavních orgánů trestáno. V Evropě se odhaduje počet žen, které utrpěly zmrzačení ženských pohlavních orgánů na půl milionu. A to je třeba naléhavě změnit. Děkuji vám, pane Molcere. A slovo v postupu kečci a má paní Prendergast. Thank you, chair. Děkuji. Paní předsedkyně, každých 11 sekund někde ve světě eh, proběhne jedno eh, takové mrzačení. Tento, tato barbarsko spočívá v odstranění eh, klitorisu, části, části i e, vnitřku la, e, labě a také dochází k tomu prostřednictvím často nesterilních e, nástrojů a někdy je potom zbytek znovu zašit tak, že tam zůstane jenom úplně malinkatý otvor. To vůbec není nic, co by souviselo s, kulturní, s kulturou nebo tradicí. Je to prostě mučení, je to zločin a 3 e, miliony e, dívek. Je to, je to opravdu e, něco neuvěřitelného, když potom vidíme, co se těmto dívkám děje v případě porodu jejich hrůza, kterou vidíme v jejich očích. To je, je to prostě, vítám to, že dnes máme možnost na to trochu vrhnout světlo. Děkuji. Děkuji. Není pan Benjon. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem položil velmi obdobnou uh, písemnou otázku na komisi tady jako uh, kolegyně z Birminghamu v rámci pomoci, pomoci dívkám uh, postiženými touto praktikou. A také Moje kolegyně v libyské vládě se snaží ukončit tuto příše, příšernou praktiku. Je to nepřijatelné porušení základních eh, práv, která ovlivňuje tisíce dívek a žen v celé Evropě. Mě by zajímalo, proč Evropská unie není eh, je výřečnější, pokud jde o tuto otázku, je, pokud se, a eh, proč jak může pom- pomoci členským státům například šířením osvědčených postupů v rámci uh, outreache do zemí, které jsou tím nejvíce postiženy. Ano, tím uzavíráme Catch the a celou tuto rozpravu a dávám na závěr slovo znovu panu komisaři Filemu. Paní předsedkyně, děkuji. Já jsem velmi rád, že jste to, toto téma zařadili na program. Žádná dívka by rozhodně nikdy si neměla projít tímto traumatickým zážitkem. Chtěl bych poděkovat parlamentu a výboru pro práva žen a rovnost pohlaví za jejich eh, odhodlání bojovat proti násilí na ženách a mrzačení všech pohlavních orgánů. Ženy jsou každý den znásilňovány, byty, jenom proto, že jsou ženy a to rozhodně není přijatelné. Ani eh, to, že tolik mladých žen se musí projít mražením ženských pohlavních orgánů. Pokud přežijí toto, toto mučení, tak eh, jsou postiženy na celý život a jejich zdraví je ohrozeno také v případě porodu. Evropská unie bude vést kampaň za posílení práv žen ve všech částech světa proti násilí na ženách. A budeme podporovat eh, všechny iniciativy, které o to usilují. Komise také bude vypracovávat nové iniciativy, aby podpořila ty členské státy, které se snaží působit eh, proti těmto jevům, proti všem typům násilí na ženách Využijeme přitom všech našich eh, kompetencí. Co se týče nečlenských států, tady eh, se snažíme analyzovat situaci v oblasti práv žen, eh, když rozhodujeme o finanční podpoře, ale tím to nekončí. Peníze nejsou jediné, ale jde také o to, jak rozšiřovat ten celosvětový konsensus o těchto záležitostech. se odvíjí také od politických dohod, které upravují vztahy, které Evropská unie má se třetími státy. A všechno je to zabudováno do těch širších asociačních dohod. Tento rámec potom obsahuje klauzule o tom, eh, že se musí dodržovat lidská práva a to je nezbytný prvek pro to, aby tyto vztahy mohly fungovat. Stejně tak je tady i pilíř pro spolupráci, který vytváří kanály pro dialog u celé řady otázek. Vážení poslanci, měli bychom pokračovat v této úzké spolupráci. Měli bychom využít všech příležitostí, které máme a já to také skonzultuji s svou kolegyní eh, Vivian Redding, abychom zapůsobili co nejúčinněji, včetně toho, že připojíme k té iniciativě, o které hovořila dnes paní Hall. Děkuji, tímto rozprava končí a eh, hlasování o návrhu usnesení proběhne dnes eh, poledne. A nyní máme na pořadu jednání Eh, akční program na JADES 2 na podporu vnitrozemské vodní dopravy. Pan Simpson tady